a nadcházející iniciativě EU Africký roh z hlediska migrace. Prosím o vyjádření radu. Bardzo proszę o zabranie głosu w imieniu Rady. Teď jménem Rady dám slovo panu Delavedovi. Děkuji vám, pane předsedající, dámy a pánové, poslankyně a poslanci. Jsem velice, velice rád, že mohu reagovat na tuto žádost, která se vztahuje k iniciativě v oblasti migračních tras EU, oblast Afrického rohu, které se také říká chartumský proces. A je to vlastně pokračování konference v Římě 28. listopadu letošního roku je tady otázka toho, že e, e, je třeba zdůraznit úspěch účasti e, konference, úspěch účasti Evropské unie a jejich členských států. Dialog probíhal skutečně v duchu vzájemného porozumění a šlo o to hledat řešení. Proces, kterému říkáme chartumský proces, a který je výsledkem této ministerské konference v Římě, představuje velice důležitý rámec, v rámci kterého můžeme diskutovat o migračních eh, problémech a o dalších otázkách, eh, které se eh, vztahují k hlavním oblastem zájmu našich partnerů z oblasti afrického rohu. Toto je vlastně první spolupráce na takovéto úrovni mezi evropskými zeměmi a Afrikou. E, teď budeme mít možnost e, průběžného dialogu e, s východní Afrikou, s Afrikou v oblasti afrického rohu, což jsou velmi důležité oblasti z hlediska i migračních toků. A ty E, toky e, migrační e, přes středozemní oblast se právě vysvětlují těmito migračními trasami. V první fázi půjde samozřejmě o boj proti obchodování s lidmi, obchodování s migranty a na konferenci v Římě bylo eh, učiněno dost proto, aby vznikl podrobný výčet eh, nejrůznějších eh, závažných opatření, která budou implementována proto, aby tyto migrační trasy byly e, zrušeny. Jak je také v prohlášení konference velice jasně řečeno, cílem je vytvořit z tohoto rámce ještě širší fórum tak, aby e, všechny čtyři oblasti přiměly Eh, se, se tedy měli možnost věnovat eh, společným řešením a aby tady byla zvýšena eh, mezinárodní spolupráce a vymíceno obchodování s lidmi. Prohlášení také samozřejmě uznává nutnou, nutné dodržování lidských práv a jeho další prosazování. Je tu také zdůrazněna nutnost respektování všech zásad mezinárodní ochrany a e, konkrétně také umluvy, ženevské umluvy z roku 1951. Dámy a pánové, my jsme definovali tento nový rámec spolupráce prostřednictvím chartumského procesu. Je to dobrý základ a teď musíme přejít k aktivnější fázi a já vyzývám Evropany, aby se aktivně podíleli na realizaci tohoto nového procesu. Podpora Evropského parlamentu chartumskému procesu bude naprosto prvořadá, abychom tu celou věc mohli opravdu důsledně realizovat. Děkuji tante, eh, ministro. A, eh, a Děkuji vám, pane ministře. A teď jménem Evropské komise pan komisař Avramopoulos. Thank you, Mr. President. Děkuji, pane předsedo. Vážení poslanci, Dnes můžete cestovat ze Spojených států do Gruzie a z Gruzie do Severní Afriky. A e, já doufám, že vaše cesta skončí brzy, e, pane předsedo. E, každopádně jde o téma naléhavé důležitosti. My tu debatujeme o možnosti zachraňovat životy na migračních trasách. A v tomto parlamentu jsem už vyslechl opakované žádosti na adresu komise a členských států, aby konkrétním způsobem reagovali na kritickou realitu migrantů, pašování a obchodu s lidmi, e, k čemuž dochází v severní Africe. Abychom e, naplnili tyto cíle, potřebujeme nějaký rámec dialogu a e, implementování našich akcí ve spolupráci s přímo se zeměmi dotyčného regionu. Právě to se snaží e, dosáhnout tato iniciativa pro africký roh. Je to politický proces pro migraci, do kterého jsou zapojeny země afrického rohu a východní Afriky a zároveň hlavní transitní země. Jsou to tedy země jak, jak si výchozí, transitní, tak i země cílové. A e, je to celá migrační trasa z afrického rohu do Evropy. E, konkrétně by, to mělo, tedy by se mělo účastnit Džibutsko, Egypt, Eritrea, Etiopie, Kenya, Somálsko, Jižní Sudán, Sudán a také Libie a Tunisko. Kromě politických deklarací chceme také poskytnout těmto zemím asistenci, aby mohli lépe reagovat na potřeby migrantů ve zranitelných situacích. Chceme také zlepšit eh, fungování policejního a soudního systému v partnerských afrických zemích i v evropských zemích, aby mohli efektivněji bojovat proti obchodníkům s lidmi a pašerákům. Nesmíme zapomínat na to, že migrační toky nepřinášejí pouze problémy, ale přinášejí také Eh, příležitosti jak pro země výchozí, tak pro země cílové. Právě proto jsem pevně přesvědčen o tom, že naše spolupráce s partnerskými zeměmi by se neměla zastavit na boji proti nepravidelným situacím. Musíme naopak eh, nastavit vysoké ambice a společně se dívat na kořeny, příčiny samotného fenoménu migrace. A vy, vážení poslanci, jste už několikrát volali po efektivní spolupráci se zeměmi třetího světa, jak výchozími, tak cílovými, právě za tímto účelem. Iniciativa migrace z afrického rohu je právě jednou z odpovědí na tyto vaše žádosti v souladu s prohlášením o migrační mobilitě, kterou schválili šéfové států a vlád na čtvrtém samitu EU-Afrika, musíme se snažit rozšiřovat náš dialog a zahrnout do něho i rozvoj a lega- příležitosti k legální migraci. A právě tak musíme zajistit ochranu těm, kteří ji potřebují. Iniciativa migrace afrického rohu nám může také pomoci lépe si vzájemně rozumět a identifikovat společné problémy, eh, kterým čelíme na našich kontinentech a také nám umožní eh, společně hledat řešení. Já vím, že mnozí z vás v tomto parlamentu budete klást otázky ohledně toho, jak je integrován do tohoto procesu aspekt lidských práv, zejména v případě zemí, kde demokratické hodnoty nejsou dodržovány. Mohu vás ujistit, že podpora lidských práv pro nás zůstává nejvyšší prioritou v naší eh, migrační politice a její vnější dimenzi, což tento rámec dialogu plně zohledňuje. Na tomto základě můžeme dále rozvíjet tento proces a postarat se o to, aby se průběžně eh, přizpůsoboval politickým cílům. Cílům, které budou společné, plně akceptované a dobrovolné. Můžeme očekávat rychlé zahájení praktických akcí a projektů, tak aby ten dialog vedl k hmatatelným výsledkům v brzké době. A to zejména ve dvou hlavních eh, oblastech. Jednak jsou to eh, migranti, eh, kteří kteří uvízli někde a tam v, v takovémto případě vyvíjíme strategii pro jejich reintegraci. A já mohu s radostí oznámit, že finanční příspěvek 5 milionů euro už byl vyčleněn z evropského projektu rozvoje. A e, za druhé e, jde o e, rozvoj národních a regionálních strategií na boj proti organizovanému zločinu, zejména pašování lidských bytostí a obchodu s lidmi. Vyčlenili jsme 750 tisíc euro z Fondu mezinárodní bezpečnosti na financování této akce. Jednotlivé projekty zatím komise vyvíjí a jejich implementace nastane příští rok. Budeme povzbuzovat naše africké partnery a budeme je vybízet, aby zvážili tyto naše návrhy a aby je uvedli do praxe. Členské státy už vyjádřili zájem o e, tuto iniciativu v těchto dvou oblastech ty vzájemné výměny eh, během této aktivit eh, posílí naše vazby a pomohou identifikovat eh, trvalá udržitelná řešení. Závěrem bych chtěl říci, že vylepšení současné dramatické situace je v našich rukou. A já se pevně domnívám, že vytvoření udržitelného dialogu a e, doplnění e, tohoto dialogu konkrétní spoluprací v terénu je součástí řešení. Musíme jednat nyní a musíme jednat společně. Pouze když spojíme síly, tím myslím tedy Evropskou komisi, eh, Evropskou službu pro vnější činnost a členské státy, tak můžeme využít této jedinečné příležitosti. Komise počítá spolu s politickou podporou parlamentu během tohoto procesu. Děkuji vám. Eh, děkuji vám, pane komisaři. Děkuji za tato důležité vystoupení jménem komise a nyní vyslechneme zástupce jednotlivých frakcí. Jménem EPP Roberta Mecola minutu a půl. Děkuji. E, děkuji, pane předsedo. E, Chartumský proces byl eh, spuštěn před několika týdny a my ho vítáme. Snaží se řešit obchodování s eh, přistěhovalci, kteří se snaží z afrického rohu dostat do Evropy. Chceme podpořit země, aby eh, se znovu věnovali dialogu. A myslím, že, jak bylo řečeno již několikrát, jediná cesta směrem k úspěšné evropské přistěhovalecké politice spočívá v holistickém přístupu, který bude zvažovat všechny aspekty. Jedním z důležitých aspektů právě je zajistit, že tady bude plná spolupráce s třetími zeměmi v Africe, zejména se zeměmi původu a se zeměmi tranzitu. Musíme podpořit tyto země, které se snaží eh, řešit důvody, které nutí lidi opouštět svou zemi. Je to eh, velice rozsáhlý proces, ale velice důležitý. Musíme podpořit oběti nelegálního obchodování s lidmi. Tento proces musí eh, chránit lidská práva přistěhovalců kteří jsou obětí obchodování s lidmi. Proto je důležité mít finanční prostředky pro úspěšnost celého procesu. Potřebujeme najít řešení a zajistit, že proces povede ke konkrétním výsledkům. Děkuji. Děkuji vám. A nyní máme otázku. Modrou kartu od paní Veržia. Přijmete tuto otázku? Paní Mecola, chtěla bych vědět, zda znáte situaci e, v zemích e, Afrického rohu a zda víte, jaká je úloha těchto zemí v obchodování e, s lidmi právě v této části světa. Prosím, můžete odpovědět. Eh, děkuji, paní Verže. Ano, já znám situaci v těchto zemích. A také pocházím ze země, do které mnoho z těchto lidí, těchto přistěhovalců právě přichází a žádá o pomoc. Mnozí z nich pochází právě ze zemí Afrického rohu a proto musíme zajistit, že budeme bojovat proti Eh, obchodování s lidmi a chrá, že budeme chránit ty nejzranitelnější. Děkujeme paní Mecola a není za SAD. Eh, má slovo Birgit Sipl na dvě minuty. Vielen Dank. Děkuji vám. E, bojovat proti příčinám migrace je nepopiratelně důležité a e, chartumský proces tady ale e, stále ještě skýtá mnoho příležitostí pokládat otázky. Boj proti pašerákům a obchodníkům s lidmi je mnohem vyšší prioritou než bezprostřední ochrana lidí, kteří prchají, na, kteří prchají před válkou nebo politickými persekucemi, alespoň tak to vypadá. A tyto Tyto závěry byly schváleny členskými státy. Německé ministerstvo vnitra hovoří eh, jaksi o uvítacích centrech pro tyto uprchlíky, ale kde přesně by se měli cítit vítání a co se v těch centrech bude dít? Také je potřeba zajistit jim právo na azyl, ale co ta, právo přístupu na azyl, ale co znamená v tom textu slovo přístup a podle jakých kritérií bude to právo na přístup na azyl eh, poskyto, eh, posuzováno? Budou o tom rozhodovat ty země sami, ty transitní země? A nebo bude prováděn eh, kompletní asilový postup a v tom případě podle jakých standardů. A neznamená to, že ve výsledku eh, to Evropě vlastně neprospěje. Ano, samozřejmě potřebujeme legální cesty do Evropy. Eh, jednotlivé požadavky na azyl ale nemohou být omezovány a my, Evropané, bychom neměli zkrátka to dávat zadarmo Projekty v tomto procesu proto od nás musí být velice kriticky zkoumány. A i když jsou to eh, pokusy, které všichni vítáme, tak eh, opravdu se všechny státy budou podílet? A konečně, jakou přesně roli bude hrát komise v chartumském procesu? Eh, chcete tyto státy, které se rozvíjejí, financovat z evropského rozpočtu a jak chcete eh, zapojovat a informovat Evropský parlament. To je příliš mnoho otevřených otázek a já doufám, že už dnes, eh, nejdéle tedy do pár týdnů, alespoň eh, komise a rada odpovědět. Děkuji a nyní má slovo za frakci ALDE paní Cecilia Wikstrom na dvě minuty. Děkuji vám. Více migrantů, než kdy jindy se nyní vydává do Evropy, aby tu našli šanci eh, najít si živobytí. Mnozí z nich prchají před válkou nebo persekucí a protože neexistují legální a bezpečné způsoby, jak se dostat do Evropy a požádat o azyl, tak většina z nich nemá jinou volbu, než se vydat na pospas naprosto bezohledným pašerákům lidí, eh, kteří je naloží do lodí a pošlou je na životně, životu nebezpečnou cestu do do zemí EU. 3419 lidí e, utonulo ve středozemním moři jen za tento rok podle zprávy, která vyšla minulý týden. Středozemní moře se stává mořem smrti, obřím hřbitovem lidí, kteří nemají jméno a spojuje je pouze to jediné, že chtějí zachránit své životy a životy svých dětí a vydávají se hledat lepší život v míru a svobodě. Nyní předsednictví iniciovalo chartumský proces, což je spolupráce mezi EU a několika režimy v africkém rohu. Jejímž účelem je zabránit e, těmto migrantům, aby se dostali do Libye, odkud se vydávají na ty nebezpečné cesty. Politické iniciativy jsou potřeba, takže já to samozřejmě vítám, ale žádná země toto nezvládne sama. A já bych já si nemyslím, že bychom si měli namlouvat, že režimy v africkém rohu, kteři, které tak ubližují svým lidem a tak je utlačují, že ti lidé musí prchat, budou spolupracovat. Jmenuji tady Súdán, Somálsko a taky ta naprosto tvrdá diktatura, která vládne v Eritreji. To tam jsou vězněni eh, někteří vězni i po čtyři tisících dnech eh, bez procesu. Takže opravdu s takovými zeměmi máme spolupracovat. Pane předsedo, já to spochybňuji a spochybňuji to velice silně. Já si myslím, že bychom to měli prozkoumat a komise musí lépe definovat svou vlastní roli v tomto procesu. Ty výzvy jsou velké, ale nikdy se nesmíme spolehnout na to, že diktatury budou řešit problémy, které my máme s migrací. Děkuji. Eh, máte modrou kartu od pana Carvera. Přijmete tuto otázku? Prosím, pane Carvere. Děkuji, eh, paní kolegyně, že jste přijala mou otázku. Eh, já jsem si vyslechl vaše poznámky o diktatuře. Eh, souhlasíte s tím, o čem jsme diskutovali v květnu, že jednou z těch nejstrašnějších diktatur je Etiopie a také Kongo, kde prezident Mengistu, Mengistu z roku 1977 žije v luxusu. Takže připojíte se ke mně a odsoudíte prezidenta Mugabeho a budete souhlasit se mnou, že prezident Mengistu by měl být, by měl být navrácen do Etiopie, protože se tam podílel na genocidě? Vaše otázka je nesmírně důležitá. My v tuto chvíli musíme udělat to, že řekneme, že nikdy nebudeme akceptovat, aby diktátoři udávali nám, eh, evropským svobodným demokraciím, pravidla. A musíme mít na paměti, že eh, že je to náš občan, například David Izak, který už přes 4 tisíce dní je držen v Eritreji ve vězení, v jedné z nejstrašnějších diktatur na světě. A to jsou lidé, se kterými máme spolupracovat, máme jim věřit, má, dá se jim věřit, že budou chtít zachraňovat lidské životy. Já vám řeknu zcela naplno, že já o tom pochybuju. Je to pouze naše odpovědnost a nemůžeme ji přenášet na režimy v těch zemích v zemích chartumského procesu. Já vítám tu iniciativu, ale považuji ji za eh, neúspěšnou od samého začátku protože eh, nemůžeme hovořit jedním, dvěma hlasy. Musíme hovořit jedním hlasem a ten hovoří o svobodě projevu, eh, o právech a právním státě. Děkuji. A nyní za GUE NGL má slovo paní marie Kristin Verža na minutu, na jednu minutu. Merci, Děkuji, pane předsedající. Chartumský proces eh, má za cíl nic menšího než normalizování eh, vztahů mezi našimi zeměmi a eh, africkým rohem. Je to normální, banální, ale jsou to země, které šlapou po lidských právech a jejichž obyvatelé jsou často oběťmi represe. Jde o e, plnou integraci Eritre, e, který, e, která by se teď měla stát odpovědným hráčem. Vy chcete, pane komisaři, založit politickou spolupráci zcela zásadní s těmito zeměmi původu. Dokonce jste nám na výboru řekl, že kdyby E, problémem byl název toho procesu, takže by ten název mohl být změněn. E, je prostě zapotřebí zabránit migrantům, aby e, odcházeli ze svých zemí a ponecháme vlastně na těch vládách těchto států, aby si s tím poradili sami, jaké, jaký dialog můžeme vlastně s těmito vládami vést. Ti chtějí jenom to, tu uznání, které tímto procesem vlastně získávají jak můžete říct, že lidská práva jsou v centru tohoto procesu a že zůstávají prioritou? Jak můžete říct, že je to tímto způsobem, co budeme zachraňovat lidské životy? Děkuji vám, paní poslankyně, a za e, frakci zelených. z Argentíny na minutu a půl. Děkuji vám, eh, pane předsedající. To muselo být opravdu zvláštní jednání v Římě. Zástupci Sudánu, Jižního eh, Sudánu, Egyptu, Etiopie, Eritreji. Eh, Libie zdá se, že na seznamu nefiguruje. Eh, možná proto, že nebylo úplně jasné, koho bychom mohli jako za vládu Libie pozvat. Já si vzpomínám, že před několika lety jsme měli zde v tomto našem parlamentu eh, debatu v tom smyslu, že italská vláda měla jednat s Libií, aby si Libie udržela své uprchlíky za hranicemi u sebe doma. A já si vzpomínám, že eh, paní Malström musela tehdy cestovat do Libie, eh, nějakých 300 Eritrejců eh, šlo o to, aby nemuseli zpátky do Eritry, protože tam by byli zastřeleni. Takže jak vlastně zajistit, aby lidé zůstávali v zemích, kde vlády často jsou e, velice kruté. A my to teď chceme dělat oficiálně a chceme e, na to vydávat peníze. Chartumský proces e, to skutečně není, není vůbec otázka jména, to je úplně vedlejší. Toto je návrh, který musí být smeten ze stolu, e, protože to znamená vlastně ty e, uprchlíky zabalit a poslat zpátky, e, kde jim bylo tak zle. Děkuji. A teď za EFDD James Carver na dvě a půl minuty. Děkuji, pane předsedající. Všichni chceme zoufalým a statečným lidem, kteří prchají z oblastí konfliktu a války, ale jakákoliv tato pomoc musí být praktická a proveditelná a prováděna v nejlepším zájmu jedněch i druhých a ne jenom situaci zhoršovat. Musíme se zabývat samými kořeny těchto problémů eh, a nemůžeme eh, pustit, aby ti lidé dále eh, plavali v maličkých lodích přes středozemní moře, ale to se nám zdá se nedaří. Víc jak milion lidí eh, se takto snaží eh, dostat do svobody. Je to zoufalá eh, snaha 4,3 milionu lidí bez domova v Sudánu, Jižním Sudánu, Etiopii, Eritreji Keni a Ugandy. My bychom se spíš měli zabývat dopadem dalších dalších eh, jiných politik Unie na Afriku. Například společná zemědělská politika, ta stojí plno peněz nejenom britské eh, daňové poplatníky, ale je to vlastně zasílání dotovaných potravin do Afriky a zvyšování chudoby. Eh, vyplňování eh, eh, rybích, rybných oblastí a další a další takovéto kroky. Proč vlastně není možné, aby se všichni těšili z nízkých cen a obrovského přebytku potravin ti lidé z Afriky chtějí, aby byli bráni vážně a aby eh, byli bráni s úctou. Musíme se zabývat eh, samými eh, prameny, původem těchto krizových situacích. A co Somaliland? Teď přece africký roh potřebuje řadu stabilních přátelských států, které jsou schopné se postarat o své vlastní občany. A jenom tak, když budeme podporovat eh, úspěšné, eh, úspěšné přechody eh, těchto zemí k lepší budoucnosti, budeme úspěšní. Je třeba dát Africe naději a ona se začne pomáhat sama. Děkuji a za ne, řazané pan Senadinos na 4,5 minuty. Pane předsedo, mnoho, zejména mladých lidí, emigrovalo e, z mnoha zemí z důvodů především ekonomických chudoby, nezaměstnanosti a e, straš, velmi špatných životních podmínek. E, takové země jako Sudán, celá tato oblast Afriky se ubírá směrem do zemí Evropské unie, kde čekají lepší život a také mnozí museli odejít lidé, kterým bylo nebylo do 40 lidí a kteří byli eh, vzdělaní v, v vědeckých oborech. Migrace z Afriky do Evropy je velký problém. Ano, my to v Řecku velice dobře víme, protože na to stále narazíme. A také nás eh, Evropská komise nutí přijímat tyto lidi, přijímat tyto uprchlíky podle eh, Dublinu 2. V Evropské unii eh, tedy se financuje program jako tento, když přitom tady není vůbec za zájem řešit i vnitřní migraci, eh, kterou způsobuje politika uplatňovaná v těchto oblastech. Eh, země na mocném severu odsuzují země na jihu k pauperizaci a vlastně od nich vytahují ty nejlepší mozky. Děkuji. A prosím pane Lenarse, na jednu a půl minuty. Děkuji, pane předsedo. Je potřeba řešit eh, strukturálně otázky přestěhovalectví, mít k tomu holistický přístup. A my eh, jsme to jasně vyjádřili již dopoledne v našem usnesení. A je tady určitě provázanost mezi domácí a zahraniční politikou. Je tedy ovšem zapotřebí dívat se i za hranice EU a pokusit se spolupracovat s těmito zeměmi. Ano, hovořili jsme o tomto procesu. Když se e, podíváte na africké země, které se účastní chartumského procesu, e, pak e, se zdá, že Libie se tohoto procesu neúčastní. je to jedno z míst, kde lidé eh, se vydávají na plavu přes Středozemní moře. Jak budeme řešit celou tuto otázku, když eh, budeme mít Libii zapojenou do tohoto procesu? Děkuji a prosím eh, pana Franzulice na dvě minuty. Pane předsedo, dámy a pánové, každoročně jsou konflikty, pr- pronásledování, porušování lidských práv, přírodní katastrofy, které tlačí tisíce lidí, aby eh, utíkali z afrického rohu, podnikli cestu přes řadu zemí a pak se dostali přes Středozemní moře a dostali se do Evropy. Během této cesty Eh, otázka jejich eh, na, eh, nadějí na lepší život jsou často ničeny bandami zločinců, bandami převaděčů, obchodníků s lidmi a také špatnými podmínkami cestování. Eh, pak eh, mohou ovšem v Evropě, když se do ní dostanou, narazit na vykořišťování, rasismus. Naše eh, politiky musí měnit život mnoha lidí, včetně těchto přistěhovalců. Musíme mít jistotu, že naše politiky se opravdu opírají do hlavních příčin těchto jevů. Je třeba vést tyto země k tomu, aby vytvářely dobrou zprávu a řízení a aby tady byla šance pro jejich občany eh, být svobodnými lidmi a mít svobodnou volbu. Za druhé, musíme si uvědomit, eh, že dobře integrovaní eh, přistěhovalci jsou příspěvkem pro růst, pro podnikání, to v zemích, odkud tyto lidé přicházejí, i v zemích, do kterých, do kterých přicházejí chudoba eh, v zemích, odkud přicházejí, eh, se trošku mírní tím, že tito lidé posílají domů peníze, eh, také získávají znalosti, získávají zkušenosti, které pak mohou být velice užitečné pro budoucnost. Jestliže to můžeme jasně říci vůči veřejnosti, že tady je pozitivní vzájemné propojení mezi Evropou a přistěhovalectvím, pak přestane být přistěhovalectví nazíráno jako velký problém, ale bude považováno také za součást řešení. To se také jasně ukazuje ukazuje v závěrech rady, které byly eh, minulý pátek schváleny. Je to velice důležitý první krok a já se těším na to, že uslyším, jak bude Evropská komise tyto závěry uplatňovat. Děkuji bardzo. Jsou to pana pytania v rmach. Děkuji. Máte několik modrých karet, které se zvedly pan Carver a paní Spinelli. Přijímáte tyto dvě modré karty? Jestli ano, tak prosím paní Spinelli jako první. Já jsem tady, pane kolego. Ano, já s vámi souhlasím v tom, že musíme začít řešit tento problém od samotných příčin, od samotných kořenů, ale chtěla bych se vás zeptat, když říkáte, že musíme pod podporovat vlády zemí, odkud imigranti pochází, že tam je ten kořen problému, tedy ty státy, odkud imigranti přicházejí. Tak můžu se vás zeptat, eh, uvědomujete si, o jakých zemích tady vlastně mluvíme, o tom, jaký tam panuje hlad eh, a války a právě předtím ti imigranti eh, utíkají. Ono to není tak, že by to bylo tak, že nemají doma co dělat a proto odchází. Oni by doma skončili ve vězení. Ano, já si uvědomuji velice dobře, o kterých zemích mluvíme. E, jak víte, tak jsou programy Evropské unie pro některé z těchto zemí a všechny tyto programy e, by měly podléhat určitým našim požadavkům. Požadavkům na tyto vlády, aby implementovali více zákonů, aby e, měli více pravidel na ochranu lidských práv a demokracie a pokud možno, aby zavedli tržní ekonomiku a tak dále a tak dále. A my musíme pomáhat těmto zemím. Musíme jim pomáhat, aby dokázali svým občanům dávat nějaký důvod v té zemi zůstávat. Děkuji. A slovo má pan Carver. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane kolego, že jste přijal mou modrou kartu. Uvědomujete nebo sdílíte mou vášeň pro nezávislost Somalilandu a pro jeho touhu být uznáván orgány OSN a celou mezinárodní komunitou. Souhlasíte se mnou, že je to mnohem méně pravděpodobná eh, a mnohem méně udržitelná možnost, eh, že tedy sdílíte mou podporu pro eh, mezinárodní uznání Somalilandu? Víte, eh, já si myslím, že to není debatem, než není tématem dnešní debaty. Všechny země v tuto chvíli podporují Somálsko, tedy somálský stát, který je mezinárodně uznán. Ale eh, ještě jednou, eh, vaše otázka není součástí této rozpravy. Děkuji. A slovo má nyní paní Marielle de Sarnez. Děkuji vám, pane předsedo. Já si myslím, že opravdu potřebujeme pokročit v této otázce a my potřebujeme opravdu společnou přistěhovaleckou politiku, kterou zatím v Evropě nemáme. Přistěhovalectví spadá do vnitrostátních pravomocí s těmi všemi problémy, které to přináší. Skutečná přistěhovalecká politika to nemůže probíhat bez skutečného partnerství s Afrikou. Já naprosto chápu, co tady bylo řečeno, jaké kontakty můžeme mít s jakými vládami. No, já myslím, že někdy je lepší mít tedy tady kontakty s občanskou společností, s nevládními organizacemi a podobně, s opozicí, ale potřebujeme kontakty s Afrikou. Samozřejmě pro lidská práva, to jsou bezesporu věci, které jsou zásadně důležité, ale je třeba působit pro hospodářský rozvoj. A ten hospodářský rozvoj by měl probíhat strukturovaně. E, přestat posílat subvencované produkty z EU, například ze zemědělství, naopak pracovat na soběstačnosti těchto zemí, to jsou zásadu hluboké reformy. Dále v Evropě musíme být schopni e, pomoci e, samozřejmě bojovat proti veškerému obchodování s lidmi, ale také umožnit harmonizování a reformu naší přistěhovalecké politiky. Není možné, aby někdo, kdo byl podroben politickým tlaku, uprchlíkům, přijde k nám, žádá o azyl, ale nemohl to udělat eh, na nějaké ambasádě eh, ve své zemi původu eh, na nějaké ambasádě z EU. Musíme reformovat tuto politiku a musíme také otvírat určité kvóty pro přistěhovalce a lépe kontrolovat naše hranice. Děkuji. Merci beaucoup, madame députée. Děkuji vám, paní poslankyně. A nyní prosím Barbara Spinelli. Já bych chtěla hovořit jménem mnoha eh, asociací, které odsuzují chartumský proces a externalizaci kontroly hranic, eh, což by znamenalo, že eh, se poruší evropské zákony při nepuštění těchto přestěhovalců. Je to vlastně navázání vztahů, s diktaturou Feritreji ze 150 eh, tisíc přistěhovalců, 30 tisíc nedávno přijelo právě do Itálie a víme, jak eh, hrozná je tato politika, která vyváží přistěhovalce do skutečných eh, koncentračních táborů v Eritreji či v Sudánu Eh, pro hartumský proces popisuje italské předsednictví jako dobrou iniciativu a krok vpřed eh, k novým dohodám se zeměmi tranzitu, aby bylo možné zablokovat odjezdy s se záminkou, že se tady eh, vlastně řeší asilové právo. Ale asilové právo tady není zaručeno v těchto zemích. A to ani podle těch nejpřísnějších pravidel Ženevské úmluvy. Děkuji vám. A nyní eh, paní Laura Ferrara na dvě minuty. Grazie, presidente. Děkuji vám, pane předsedající. V chartumském procesu eh, se objevuje různá míra pokrytectví. A tato spolupráce je křehká a na vratkých základech postavená. Tímto způsobem kontrolovat migrační toky je už podrývání lidských práv. Na jedné straně se tady hovoří o tom, že budeme eh, bojovat eh, proti eh, těm eh, migračním eh, schématům, pasákům, obchodníkům s lidmi, ale zároveň eh, chceme jednat s těmi krvežíznivými režimy. Vzpomeňme třeba jenom na Eritreu a chuntu, která tam vládne a tisíce lidí v tamnějších věznicích a dochází v těchto státech po desetiletí už k zločinům proti lidskosti Eh, například Eritrea nikdy nepodepsala úmluvu eh, z roku 1951 o statutu uprchlíků. A my tady říkáme, že budeme podporovat spolupráci na základě mezinárodních eh, právních norem a vzpomínáme přitom ženevské úmluvy. Libie je země, kde je koncentrováno několik tisíc uprchlíků a tato země se ani římské konference v listopadu nezúčastnila. Prohlášení prohlášení eh, chartumského procesu bylo sice podepsáno, aby se tady vytvořily nějaké, eh, záchytná, nějaká záchytná místa. My bychom eh, měli najít možnost přesvědčit ty uprchlíky, že Eh, alespoň podle chartumského procesu, že by neměli opouštět svou zemi, ale trochu to připomíná dohodu mezi Kadáfím a Berlusconim. Eh, tato záchytná centra, o která teď jde a která se mají stavit, eh, riskují, že se stanou takovými obrovskými tábory uprchlíků, pokud tady nebude jednáno důsledněji, bez pokrytectví, tak, aby vznikl určitý právní základ a ochrana například například alespoň nezletilých. Děkuji. A teď e, poslanec e, Frank Engel. Minuta a půl. Děkuji, e, pane předsedající. Já bych rád reagoval na paní Spinelli. Pokud, paní poslankyně, hovoříte o všech těch, kteří prchají z vězení, kteří se obávají uvěznění eh, v africkém rohu, tak v zemi, jako je Somálsko, ani věznice neexistují, není jich tam dost, neexistuje tam stát a my děláme, jako kdyby ten stát dále existoval, přitom Somálsko jako stát již neexistuje. A pak je tady něco, e, co, na co bude určitě reagovat e, kolega Carver. Jistě, musíme něco udělat se Somálskem a musíme to udělat brzy, protože to je patrně jediné území v celé e, regionu, které je demokraticky ustaveno a které by se také mohlo možná stát demokratickým útočištěm pro obrovské množství lidí. A v tomto směru souhlasím s kolegou, ale závěrem bych chtěl ještě říct hlavně panu komisaři, komisaři tolik. My jsme převzali eh, toto, tento název z jedné iniciativy Organizace pro africkou jednotu. E, já se cítím určitými věcmi zavázán. Měli bychom se snažit e, v tomto směru pokračovat v iniciativách, e, která africká jednota započala. A v tomto smyslu slova, i když bychom měli mluvit s diktátory, možná, že to není ten úplně nejhezčí a nejkrásnější a nejpříjemnější způsob, ale je to cesta, kterou se musíme vydat, abychom dosáhli cíle, který jsme si vytkli. Děkuji. Děkuji, pane poslanče. A teď eh, paní Emma Gomeš. Dovolte, abych řekla, eh, že neočekávám, eh, že tyto brutální diktátorské režimy zůstanou eh, u moci a zároveň budou s námi eh, uzavírat smlouvy a přitom přece ochraňují eh, kriminální živy, kriminální vlády v Eritreji a v Sudánu, které potlačují tisíce svých vlastních občanů. Jsou vlastně takovou výrobnou eh, uprchlíků, výrobnou eh, těch nešťastných tisíců lidí, eh, kteří prchají. Pokud Evropská unie eh, si myslí, eh, bere vážně tento svůj závazek řešení problému uprchlíků z afrického rohu, tak by se měla starat o to, aby nebrala peníze od těchto diktátorů, ale aby se, aby se tito lidé mohli bezpečně cítit ve svých vlastních zemích Tady jde o určité myšlenky a zásady, a e, musíme si uvědomit, že nelze postupovat stejně jako v minulosti, když někteří jednali s e, Kadáfim. E, hovoří se o Izraeli, o řešení problému uprchlíků. A e, pak je třeba také hovořit o Libii. To je obrovská transitní země pro uprchlíky, kteří prchají před útiskem z zemí Afrického rohu. E, děkuji. A teď je i zas na řadě. E, děkuji, pane předsedo. Evropští partneři, kteří se zavázali, že spustí chartumský proces, eh, zejména eh, zřejmě žijí velice daleko od těch dramat, které probíhají na člunech ve středozemním moři. Já doufám, že 28. listopadu ta schůzka eh, v Římě eh, komisaři pro vnitřní záležitosti a také paní Mogherini pomůže vytvořit společnou politiku pro přistěhovalectví na základě solidarity a spolupráce. Eh, Dostačilo se 38 zemí, také africké země, které samozřejmě tady chtějí působit v oblasti pacifikace, stabilizace a demokratizace. Podaří se nám ovšem něco víc, než pouze přesunout drama z, ze Středozemního moře jinam na sever Afriky. Co můžeme udělat víc? Nositel ceny Sacharov Denis Mukekbe nám vysvětlil zcela jasně, co vyhání lidi ze svých, z jejich domovů. Jsou to často velice eh, velké eh, konflikty a války, které způsobí obchodní zájmy, které eh, vlastně spustí nějaký tyran. prezident Roosevelt. No, možná by nebylo politicky korektní, kdybych řekla, co on přesně řekl, eh, ale řekl prostě, no možná, že je to tyran, ale je to náš tyran. Eh, já myslím, že bychom se měli Eh, stydět za některé fotografie našich eh, vůdců s velmi známými tyrany. Udělejme si seznam všech těch, kdo mají nějaké výhody od těch takzvaných našich eh, tyranů a znemožněme obchodování s takovými tyrany, kteří prolévají krev a šíří neštěstí. Bardzo pani děkuji, že złagodziła pani. Děkuji vám za to, že jste poněkud uhladila to, co řekl prezident Roosevelt, a to značně. A nyní má slovo paní Björk na jednu minutu. Děkuji vám. Já jsem poměrně věnovala eh, zdroje, nebo my jsme věnovali zdroje na to, abychom vybudovali eh, kámen po kameni celou Evropu a nyní nakládáme eh, zdroje na to, abychom kopali hroby jiným lidem. Je zapotřebí, aby se mnohem jiným, jiným způsobem vynakládali peníze na pomoc. Je potřeba kontrolovat toky uprchlíků Představte si, jaký, k čemu by to vedlo, že východisko by bylo úplně jiné eh, bez všech těch lidí, kteří se snaží prchat před válkami a konflikty ta iniciativa by potom vypadala úplně jinak. A mě už nebaví kolegové z pravicových stran, kteří neustále, když se jim to hodí, tak jak si nadřazují lidským právům a právům na azyl jiné cíle. Je to proto, že chceme volný obchod, je to proto, že chceme kontrolovat migrační toky a to potom najednou je v pořádku se paktovat s diktaturami. Ne, žádná iniciativa nesmí omezovat lidské právo na azyl. Brazil. Děkuji a nyní paní Mariana Petir. Děkuji, pane předsedo. Eh, ty tisíce přistěhovalců a lidé přesídlení, kteří v roce 2013 přišli do Evropy. Podle Mezinárodní organizace pro přistěhovalectví přes tři tisíce migrantů zahynulo eh, na středozemním moři během téhož roku. Eh, rok 2014 se stává nejsmrt tícnějším rokem ve Středozemním moři, kdy lidé umírají u bran Evropy. Většina z nich Eh, zahynuli utopením a nebo eh, zemřeli hladem. A právě mnoho z nich pochází z východní Afriky. Chartumský proces je proces, který můžeme eh, přivítat, protože je to určitý rámec dialogu mezi Afrikou a Evropskou unii ve snaze zabránit obchodování s lidmi. Ale nestačí vytvářet koalice. Nestačí mít i finanční prostředky. Zdá se, že politikové si eh, vyčistí své špatné svědomí penězi, protože se jim nepodařilo vše zajistit. Důstojnost lidského života má také velkou důležitost. Papež František mm, o tom hovořil zde v tomto parlamentu. Nemůžeme dopustit, aby se středozemní moře stalo velkým hřbitovem. Papež řekl, že Evropa by mohla čelit problému přistěhovalectví pouze pokud je skutečně eh, odhodnut, odhodlána potvrdit svou kulturní identitu a přijmout pravidla na ochranu práv evropských občanů a přijmout přijmout přistěhovalce. Vážení kolegové, musíme se pustit do příčin problému a ne pouze do následku. Děkuji. A nyní prosím eh, paní King. Grazie. E, uh, signor Presidente, l'enorme flusso... Děkuji. Děkuji, pane předsedající. Ty obrovské toky migrantů, se kterými eh, teď eh, Evropa je konfrontována, si vynucují eh, vytvoření určitých mechanismů spolupráce se zeměmi původu a s transitními státy. A ty dohody musí být stabilní a dlouhodobé. Žádný stát toto nemůže řešit sám, takže je třeba víc určitého principu dialogu, společných zdrojů a hlavně e, na základě e, politické vůle. Ta tady musí existovat, abychom e, vyjmuli ty tisíce migrantů z rukou převaděčů a obchodníků je nutno položit důrazně otázku dodržování lidských práv v zemích původu těchto lidí. Je třeba přijmout eh, celkový holistický přístup, takže já jsem dosti eh, s výhradami eh, vnímala ty závěry konference v Římě. Eh, je třeba být velice jednoznačný eh, v těch postupech, které budou eh, teď realizovány je nutné, aby vždy byly dodržovány všechny e, mezinárodní úmluvy. A položme si otázku, jakou roli bude hrát Evropský parlament. E, my máme dohodu s Libí a zároveň bychom nebyli schopni přijmout takovéto pošlapávání lidských práv. Všichni víme, jak, byl definová, jak byla definována vláda pana Kadáfiho přece. Děkuji. Na řadě je pan eh, López Aguilar Fernando. Děkuji vám, pane předsedo, pane komisaři. Chartumský proces se tady eh, eh, obrací eh, k situaci, kterou často tady zde i v tomto parlamentu je předmětem našeho velkého politování. Je tady snaha vytvořit cesty dialogu a spolupráce se zeměmi původu, se zeměmi tranzitu a zeměmi destinace. Jsou to tragické příhody. Ano, je třeba i v africkém rohu toto mít na zřetelu a nestrácet ani vteřinu, když je to země jako je Etiopie, Eritrea, Somálsko. Jsou to země, které velice často jsou takzvané zhroucené státy, bez jakékoliv záruky respektování základních práv a e, my se Eh, snažíme vytvořit eh, tuto, eh, tento rámec spolupráce, což je nezbytné, ale tady musí Evropa respektovat své zásady za respektování základních práv, vyhnout se pašování lidí, vyhnout se obchodování s lidí. Ano, to všechno je důležité a tady je velice důležité také, také mm, při Eh, financování těchto aktivit zdůrazňovat, že je třeba udělat krok před a poskytnout záruky základních práv, zejména pro ty nejzranitelnější osoby, pro ženy, nezletilé, eh, oběti, obchodování s lidmi. To všechny ty případy, které my jsme tolikrát litovali, že dostávají i zde v parlamentu. Děkuji. A nyní prosím eh, paní poslankyně Dalon. Bonfua, minuta a půl. Pane předsedo, pane komisaři, vážení kolegové, evropská politika, která bude globální a konsistentní v oblasti přestěhovalectví, vyžaduje stále dialog se zeměmi původu a transitu. Chartumský proces mezi EU a zeměmi rohu Afriky, eh, afrického rohu, eh, se o to snaží je tady eh, v této iniciativě velice důležité věnovat se eh, pašerákům, převaděčům, ale současně nepovažovat tento eh, rámec za novou překážku pro přistěhovalectví. Každý má právo opustit svou zemi a hledat lepší budoucnost. Mít legální cesty pro přistěhovalce i žadatele azylu, to je nejlepší způsob, jak zastavit tragédie ve středozemním moři. Diskuse o legálním přistěhovalství přistěhovalectví jakožto další etapa chartumského procesu nesmí zůstat pouze na papíře. Aby to mělo opravdu přidanou hodnotu, pak tento proces se nemůže omezit pouze na eh, určité eh, zbožné přání. Musí opravdu vést ke konkrétním opatřením při respektování základních práv přistěhovalců a žadatelů o azyl eh, Záměry eh, chartumského procesu budou eh, ovšem respektovány eh, na dobrovolné bázi, nebudou žádné závazné požadavky. Tváří v tvář takovéto situaci, jak zajistit skutečnou ochranu migrantů a respektování jejich práv. Děkuji. Děkuji vám, paní poslankyně. A nyní se dostáváme k procesu Catch the Eye dvě žádosti. Tady mám eh, zaprvé pan Marias z ECR. Eh, chcete omezit počty přistěhovalců z rohu Afriky? My ale musíme sledovat důvody, proč tito lidé odcházejí. Oni jsou nuceni opouštět svůj region a hlavní důvod, proč tak činí, je, že se snaží uniknout z diktátorských režimů, kteří v africkém rohu existují. Eh, musí se obnovit demokracie v těchto zemích. Musí tam být chráněna lidská práva. Za druhé, v tomto regionu musí být mír. Když ta bude existovat stav války v různých oblastech, pak samozřejmě to způsobuje problémy a lidé utíkají, eh, aby si zachránili život. Také je zapotřebí ekonomické podpory ze strany EU, eh, aby se tyto země mohly rozvíjet. Důležité je, také zničit eh, převaděcké sítě. Eh, potřebujeme Dublin 3, eh, musíme také řešit problémy těchto lidí a mít celkový holistický přístup k otázce azylu a přistěhovalectví. Děkuji. Děkuji a nyní má slovo pan Dobrovský. Уважаеми господин председателстващ, уважаеми представители на комисията. Děkuji, pane předsedo. Vážení představitelé rady i komise, vážení kolegové, já budu reagovat na to, co řekl pan Marias a řeknu vám, co následuje. V sále jsem doposud poslouchal o tom, jak je přistěhovalectví velice užitečné, jak je třeba to rozvíjet, podporovat. Buďme ale upřímní. Eh, jsou tady státy, které jsou opravdu přímo na hranici. Bulharsko, Řecko, Itálie, Itálie, eh, Španělsko. Tady přistěhovalectví je problémem, nikoli řešením. A to eh, kvůli eh, táborům pro uprchlíky, kvůli situaci, kde se hromadí lidé, kteří nemohou najít práci. Jsou tady velké kulturní rozdíly oproti místnímu obyvatelstvu a nedaří se je začlenit. To je pro nás velký problém. A když jde o přistěhovalectví, je třeba zkoumat, co je příčinou. A ty příčiny jsou v zemích původu národů. Z toho vyplývá otázka, kdo je za těmi diktátory, kdo ničí tyto státy, kdo rozbil Libii, kdo rozbil Egypt, kdo eh, poškodil všechny tyto státy, včetně Somálska, eh, co je příčinou všech těchto procesů, jak najít řešení a nikoli přeměnit Evropu v jeden velký přistěhovalecký tábor, protože ehm, eh, Afričanů je víc než miliarda. Panu poslovi a Děkuji vám. A nyní za komisi dostává slovo e, komisař Avramopoulos. Prosím, máte slovo, pane komisaři. Děkuji vám, pane předsedající, e, dámy a pánové, poslankyně a poslanci. Jsem hluboce přesvědčen, že Eh, zahájit a udržet kontinuální dialog se zeměmi Afrického rohu je něčím zásadního. Otázkou není, zdali či ne spolupracovat eh, s těmito státy, ale jak eh, a co učinit, aby jsme vyřešili a v prvním sledu zmírnili těžký úděl těchto uprchlíků ten chartumský proces je pouze jedním dílem celkové strategie. Já samozřejmě sdílím vaše obavy z některých aspektů této iniciativy, ale chci tady říct jednoznačně, že naše politika žádným způsobem nelegalizuje eh, režimy v této oblasti. Naším cílem je, Eh, tyto státy zapojit eh, a postavit je tváří v tvář jejich odpovědnosti, zachraňovat lidské životy a vypořádat se s obchodníky s lidským neštěstím. Ty státy musí dodržovat své slovo. My je k tomu zavážeme a já vás ujišťuji, že my tento proces budeme eh, velmi bedlivě sledovat. Na druhé straně posilování těch vazeb mezi vnitřní a vnější politikou Unie, abychom lépe čelili těm migračním tokům, kterým jsme vystaveni, je jednou z mých priorit. A já to také chci dále rozvést eh, v agendě eh, ohledně E, přistěhovalectví a migrace, tak jak byla včera oznámena pro e, rok 2015. A mimo to není vůbec e, žádných pochyb o tom, že my tady musíme hledat a přijímat řešení, aby, se, aby byl nastolen pořádek při plném dodržování lidských práv. Komise teď studuje veškeré možnosti, včetně společného postupu při poskytování víz, tak aby e, tam, kde to bude možné, se věci řešily touto cestou a aby e, osoby mohly, a to je akt solidarity, vstupovat e, na evropskou půdu svobodně. Je třeba zachraňovat lidské životy a já jsem velice rád, že v letošním roce je eh, počet těch eh, uprchlíků, které jednotlivé členské státy přijímají, vyšší. Eh, my chceme postupovat tímto směrem i nadále a Evropská unie podporuje africké země, přináší jim e, svou podporu, podobně jako podporuje země, které se rozhodly e, e, uprchlíky přijímat. Jak jsem řekl, budeme i nadále pod toto celé velmi bedlivě sledovat. Děkuji panu komisaři. Všud nás dzisiaj z Děkuji panu komisaři za jeho prohlášení a nyní dávám slovo za radu panu Dela Vedova. Děkuji, pane předsedo. A děkuji poslancům, kteří tu dnes večer promluvili. Italské předsednictví je velice vděčné za to, že poslanci tu vyjádřili své názory a mínění o chartumském procesu. Já bych chtěl eh, zareagovat na některé podněty, které tu zazněly ohledně eh, našich cílů, rizik a otázky lidských práv. Eh, chartumský proces je třeba chápat jako rozvoj technické spolupráce s východoafrickými zeměmi, respektive se zeměmi afrického rohu, eh, jak už tu zmínil pan komisař a sám o sobě patrně není zárukou e, pro režimy těchto zemí. Ale jde o technickou spolupráci, která se soustředuje v tuto chvíli na dvě věci. Za prvé na e, e, obchod s lidmi a e, na zločinecké organizace, které za ním stojí. Snažíme se tedy zachraňovat životy imigrantů, kteří se vydávají na velice nebezpečné cesty přes středozemní moře. A aby těchto cílů mohli dosáhnout, naší prioritou musí být e, zabraňovat e, situacím, v nichž dochází k tomu strašlivému zločinu obchodu s lidmi. To je naším cílem. A abychom eh, mohli rozvinout takovouto spolupráci, která by se dala potom rozšířit i na další sektory v rámci globálního přístupu k eh, problematice mobility a migrace, bude eh, Evropská unie dodržovat respekt k lidským právům imigrantů, které jsou součástí politiky Evropské unie. Já se domnívám, že navázat kontakty s úřady e, těch dotyčných zemí, e, k s nimiž zatím Evropská unie nedokázala vést dialog, může mít pozitivní efekt na e, rozšiřování povědomí v těchto zemích, rozšiřování povědomí o lidských právech. A další bod, o kterém bych se chtěl zmínit, se týká toho, že ta deklarace zcela jasně zdůrazňuje, že je zapotřebí plně respektovat zásady mezinárodní ochrany. E, jasně tu zdůrazňujeme, že je potřeba poskytovat ochranu uprchlíkům a žadatelům o azyl a poskytovat pomoc imigrantům, kteří jsou v tíživé situaci. E, zároveň tu zmiňujeme potřebu účinné ochrany e, uprchlíků a žadatelů o azyl. Musíme také zajistit, aby eh, požadavky eh, uchazečů o azyl byly eh, v souladu s mezinárodním právem. Eh, vyslechl jsem tu dnes večer od vás značné obavy a výhrady a italské předsednictví eh, si je rozhodně uvědomuje. Ale chtěl bych ještě jednou zdůraznit ten základní cíl, kterým je ochrana lidských práv imigrantů. Eh, to je jeden z hlavních úhelných kamenů tohoto prohlášení. A naše předsednictví se domnívá, že je to iniciativa, která stojí za to a bude samozřejmě samozřejmě vyžadovat další navazující e, iniciativy e, v duchu této deklarace aby tato iniciativa byla úspěšná a abychom se vyhnuli mnoha z těch úskalí, o kterých jsem se zmínil, je zapotřebí získat podporu eh, evropských institucí a také je zapotřebí aktivně zapojit členské státy. A já bych chtěl říct si zcela jasně, že Evropský parlament tady může sehrát velice důležitou roli. A rád bych vás ujistil o tom, že samozřejmě vás budeme informovat o aktuálním vývoji tohoto procesu. Děkuji, pane ministře, za tento eh, projev. Děkuji vám za vaši přítomnost v našem sále. Tím se